Okay. Καλημέρα σε όλους. Ξεκινάει η συνεδρία. Přeji vám všem hezké dopoledne. Rád bych, abychom začali s prací Plénu. Dnes práci ukončíme, ukončíme asi půl hodinku. Si vyslechneme eh, ministra pro hospodářství a ekonomiku, pana Stornarese, a potom budeme mít výměnu názoru a poté ukončíme slovy pana Karase a také já udělám pár závěrečných poznámek. Chtěl bych vás teď požádat, abychom postupovali tak, jak jsme e, to dělali v minulosti. Máme seznam řečníků a nejprve jsou to čtyři řečníci z národních parlamentů a pak z Evropského parlamentu. Eh, yes. Okay, to logo je... Takže Sharon Bowles eh, dostane nejprve slovo. Má 10 minut, prosím. Thank you very much, chair. Děkuji, eh, pane předsedo. Právě jsme um, ukončili diskuse k dvěma tématům. První z nich se týkalo e, účinného systému e, VAT v Evropské unii. E, to je samozřejmě hlavní zdroj příjmu pro členské státy DPH a takže je to velmi důležitá věc. A přes úspěchy a význam celého systému DPH po celém světě a i v Evropské unii všichni víme, že jsou tady ještě velké rozdíly, problémy a je tady velmi komplexní systém. Eh, za prvé, eh, by mělo být jednoduché eh, zažádat recept, zdá se být tady jednoduchý, snížit výjimky a zjednodušit celý systém, učinit ho účinnější a zajistit větší koherentnost tohoto systému. Když se podíváme na současný seznam stávajících sazeb, včetně snížených sazeb, nulových sazeb a výjimek po celé Evropě, tak vidíme, jak je, jaké jsou to obrovské administrativní náklady spojené s takovým systémem. Ale ale pro podniky a mm, také pro celou daňovou zprávu. Mm, Ovšem, jsme si vědomi i toho, že mm, se navrhují změny protože jsou tady, je tady velmi jsou rozdíly v jednotlivých zemích a Ehm, na politiky se vynakládá demokratický eh, tlak, včetně poslance a to celé ehm, stěžuje velkou situaci, tak aby se udělaly nějaké změny. Takže eh, je tady mezera v systému DPH ve výši téměř 200 miliard ehm, eur, tak jak bylo, vyplynulo z evropské studie, kterou vypracovala komise v roce 2013. Třetina eh, z těchto, těchto problémů plyne z podvodu. Jsou tady malé střední podniky, podniky, které eh, si pak eh, učiní takovou volbu, že nefungují přes hranice. Evropský parlament vlastně podporuje návrhy eh, komise, které byly nastíněny v této strategii, v tomto dokumentu roku 2011 a um, byla odvedena práce, jako například rychlý reakční eh, mechanismus proti podvodům v oblasti DPH a také byly nastíněny hlavní směry nových pravidel na rok 2015 a eh, další eh, návrhy, například standardní DPH, to je něco, na čem právě pracujeme ve výboru a také chceme stanovit, ustanovit skupinu odborníků na tuto oblast a nastínit určité hlavní směry. Takže se tady odvádí spousta práce a teď se také chceme věnovat Um, práci do budoucna um, a v našich diskuzích uh, jsme Um, si dali eh, čas na to, abychom um, vypracovali zprávy, automaticky si vyměňovali eh, názory mezi členskými státy eh, kde PH zvláště když se jedná o určité práhové hodnoty. Spousta členských států využívá mm, mm, mm, a je systém, důležité pro systém DPH jako takový, jsou tady určité překážky, Tak diskutujeme o otázkách, které mají co dělat s problémy Um, um, um, podvodů a podobně. A jde o to, aby se ty věci mohly v rámci uh, Evropy dobře pohybovat. To znamená, je tu řada otázek, na které se musíme podívat. Myslím, že došlo k velkému vývoji. Ten vývoj se může ještě posílit, když se více budeme vyměňovat názory a určitě rozdáme další dokumenty k tomuto. Kdybychom měli pracovní skupinu, která by se eh, zabývala tímto typem otázek v příštím legislativním období, pak bychom, doufám, eh, měli méně legislativní práce eh, v oblasti finančních služeb. A pak bychom byli, měli možnost mít více setkání, kde bychom třeba i organizovali videokonference s členskými státy, zvláště o otázkách, jako je DPH, kde v členských státech existuje spousta zkušeností a také v národních parlamentech. Druhá otázka se týká fiskální konsolidace a strukturálních reform eh, tím, že se vyměňují osvědčené postupy a praxe. Eh, studie o ročním růstu 2014 identifikovala priority, kde tady jde o konfiskální konsolidaci, eh, jde o posílení konkurenceschopnosti a modernizaci celé veřejné zprávy. Členské státy budou požádány, aby se věnovaly strukturálním reformám, aby skonzolidovali veřejné finance a to eh, v průběhu nového cyklu eh, semestru. Eh, další strukturální politické reformy budou velice užitečné pro to, aby celé financování Evropy bylo udržitelné a aby se mohlo vůbec pustit do takových reform a aby, to aby z toho nevyplynuly další rizika, která by pak byla uvalena na malé střední podniky. Neměla by nastat znova nejistá situace na trhu. Jde o nalezení rovnováhy v rámci těchto reformních eh, kroků. Toto je klíč. A jeden problém je zkombinovat reformy s fiskální konsolidací, tedy s touto reformou, tak, abychom na konci neměli nejisté makronomické eh, výsledky. Eh, viděli jsme, že stále tady ještě další další eh, věc. Snažíme se o symetrický přístup mm, eh, k eh, oblasti makroekonomického přizpůsobení se a také jsme řekli, že mm, mm, každý Um, um, věřitel um, by mohl uvalit své eh, konkrétní podmínky, aby si eh, zajistil, že se mu vrátí finanční eh, prostředky. A toto může, mm, když toto nastane v některých zemích, tak to určitě není velkým překvapením. Spousta členských států však pracuje tvrdě na tom, aby našla cestu a aby se učinila správná opatření, protože toto je určitě velmi důležité. Také jsme viděli ze dlouhodobého hlediska, tady existuje je potřeba zajistit to, aby tyto otázky byly vyřešeny v rámci Evropské unie bez angažování se mezinárodních prostředníků. A co se týče dalších problémů, která si žádají své řešení. Měli bychom vytvořit správné podněty, stimuly a kompenzační mechanismy tak, a bylo možné provést strukturální reformy. Strukturální reformy eh, v eurozóně musí být skoordinovány tak, aby eh, mohli řádně vzít v potaz negativní eh, efekt spillover, rozšíření se tedy na sousední země. Evropská komise zveřejnila dvě nová sdělení v roce 2013, ta byla zaměřena na posílení zlepšení eh, eko, koordinace ekonomických politik a vůbec celkové koordinace v oblasti eurozóny. Eh, usnesení, které bylo schváleno 19. Eh, prosince 2013, odráží to, co bylo stanoveno v těchto sděleních. Evropský parlament vyzval radu, aby se zavázala politicky tak, aby bylo možné se připravit na základě smluv a komunitární metody tak, aby bylo možné lépe skoordinovat politické oblasti a bylo požádáno aby eh, ty právní eh, akt o hlavních směrech eh, konvergentnosti, aby toto bylo ještě ukončeno. Tady toto je stanoveno pro určitý omezený počet cílů. Dále Evropský parlament znovu potvrdil svou žádost členským státům, tak aby národní reformní programy, které jsou založeny na těchto hlavních směrech konvergentnosti, aby to bylo propojeno ještě s dalšími aktivitami, o tom se diskutuje, aby toto vše bylo schváleno národními parlamenty. Angažovanost národních parlamentů je v tomto smyslu na nejvíc důležitá, tak aby bylo eh, dosaženo, aby to bylo, toto bylo přijato občany a aby se občané s tímto programem stotožnili. Eh, v Evropském parlamentu jsme v tomto eh, usnesení Eh, řekli nebo stanovili, že toto má veliký význam. Setkání, které je dnes organizováno Ekonem, tady bychom rádi poděkovali za to, jak kvalitní jsou naše diskuze a očekáváme od předsedy Ekofinu, eh, že přispěje ke zlepšení demokratické zodpovědnosti v kontextu nového rámce ekonomického řízení. Děkuji vám. Děkuji vám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 mezi parlamenty, tedy výborem pro zaměstnanost a sociální věci, eh, jsme se zabývali dvěma tématy. První téma se týkalo sociální dimenze Evropské hospodářské měnové unie, což nám umožnilo, jak bych tak řekla, eh, nastínit eh, tři hlavní problematiky. První problematika ta se týká významu nerovnováhy, sociální nerovnováhy uvnitř EU, tedy sociálních rozdílů uvnitř EU a eurozóny jako takové. Řada e, e, členů řekla, že vedle těch makroekonomických e, rozdílů je třeba se i zaměřit na sociální rozdíly či nerovnováhu, protože to může mít opačně potom dopad na tu makroekonomickou nerovnováhu a v této části diskuze jeden zástupce polského parlamentu nás upozornil na riziko, že zde budeme mít několika rychlostní Evropu a že zde riziko, že ty strategie konvergence zvyšují konkurenceschopnost země jako Polsko a zástupce Finska zase hovořil o tom, že každý členský stát by se měl zmobilizovat, abychom vyřešili otázky sociálního charakteru. A druhý, e, struktura, druhý mm, prvek diskuze se týkal takové té syntetické e, tabulky, tedy tabulky ukazatelů, tak jak navrhuje komise ve svém sdělení z října minulého roku a e, řada zástupců z Itálie, z Irska, z Nizozemska, z Francie řekli, tak jak i v podstatě to i sdělil ve svém usnesení parlament, řekli, že tyto ukazatele by se měly rozšířit a i když to samozřejmě schéma musí být omezené, ale měly by se rozšířit eh, za rámec toho, co navrhuje komise, tak abychom i eh, se podívali na otázku bezdomovectví, chudoby dětí, eh, přístup k péči, hm, i abychom se tam zabývali problematikou spojenou s demografickým vývojem. A třetí pilíř, jak bych to nazvala, eh, pilíř této diskuze o sociální dimenzi, je celá ta diskuze, která, diskuze, která se týká automatických stabilizátorů. A zde některých, něk, mnoho kolegů z národních parlamentů sdělili, že eh, stejně jako náš výbor, že mají určité obavy a snaží se také eh, o to, aby občané byli schopni Eh, se eh, i eh, jak si těšit z takových návrhů, jako je minimální dávka v nezaměstnanosti, což by byl takový společný základ v celé Evropské unie. A i k tomuto 9. června jsme uspořádali slyšení a na základě toho jsme zadali studii, eh, kdy eh, jde o to vyhodnotit eh, přidanou hodnotu Evropské unie a tato zpráva bude vydána 12. února. A kromě tohoto pilíře, této diskuze, tak se hm, hovořilo i o růstu a mm, sociální dimenze měnové hospodářské unie, o tom hovořila řada řečníků e, a zároveň ale vyjádřili obavy, především řecký kolega třeba, e, vyjádřili i obavy ohledně perspektivy růstu, který v podstatě je růstem typu třetí svět a ne ten růst, který bychom měli mít zde v Evropské unii. Vyjádřila, vyjádřili i obavy, které se týkají e, návrhu měnového fondu, to znamená slabý růst, perspektiva slabého růstu a Evropské Evropský parlament ve zprávě, kterou jsem připravila, tak navrhl plán oživení ekonomiky inteligentním způsobem, to znamená eh, dynamičtěji přistupovat k investicím, protože zde v řadě států panuje obava, že investice eh, se nebudou moci vrátit za stávajících finančních podmínek. Také byla vyjádřena obava ohledně role mm, sociální ekologické zodpovědnosti podniků a především k tomu hovořili zástupci z Rumunska a Lotyšska, kteří hovořili o tom, že strukturální reforma bez pochyby v Řecku umožnila bojovat proti práci na černo, o tom i hovořil řecký ministr, který předsedá teď Evropské unii. Ale je zde taková obava ohledně tempa, které se zde očekává. Když vidíme, jaké jsou výsledky těchto strukturálních reform, tak jejich tempo není dobré. A další diskuze se týkala e, ročního přeskumu růstu s tím, že zde jsme slyšeli požadavek a to e, zdůraznit e, způsob, jak se bude aplikovat takzvaná záruka pro mladé. A zde panuje určitá malá frustrace, protože k tomuto konkrétnímu tématu se vyjádřilo pouze několik členů a přitom všichni se mobilizujeme pro toto téma. Pouze 17 států k dnešnímu datu předložilo svůj plán, eh, eh, který se týká této záruky pro mladé. Především italský, francouzský kolega hovořili o tom, že eh, v jejich členských státech již k tomu přijali určité kroky a byl zde vyslán jasný apel na to, aby podobné téma tohoto významu, aby skutečně eh, dalo vzniknout určité síti, kdy všichni budou schopni mm, přispět eh, svým know-how a tak vytvoříme skutečnou evropskou strategii, protože tady to je něco, eh, co musíme do budoucna připravit a obecně eh, roční přeskum růstu. Zde panují kolem toho dvě obavy. První obava je to ta myšlenka, že v roce 2014 a určitě v roce 2015, vzhledem k tomu, co jsme slyšeli předtím o výhledech mm, měnového fondu, tak podle některých již se růst oživuje, ale je to pouze slabé, křehké a nerovné. Nerovné tedy mezi členskými státy a mezi různými regiony v členských státech. A stejně tak ruku v ruce zde nás zdeklidňuje jiný typ růstu a to je růst nerovností, rozdílů s tím, že nejenom eh, jak si původem eh, krize eh, byly právě ty nerovnosti, které rostly, ale kromě toho eh, tyto nerovnosti se ještě zhoršily krizí a ještě k ročnímu přeskumu růstu. Zde leitmotivem řady příspěvků Národního parlamentu, Evropského parlamentu bylo, že je třeba zapojit Národní parlament, Evropský parlament a sociální partnery a potom i především jedna členka Evropského parlamentu, tedy Edith Power, eh, zmínila otázku mladých bez kvalifikací nevzdělaných. A potom ještě dvě dimenze. Jednak to zmínil slovenský kolega, ten hodně nás upozorňoval na problematiku týkající se eh, destrukce lidského kapitálu, protože některé ty politiky, které se provádí v, v jménu rozpočtové stability, ničí lidský kapitál. A potom rumunský kolega zmínil problém, který se týká sociálního podnikání takže velice bohaté dvě diskuze, jak jste určitě viděli, které umožnily zástupcům 12 parlamentů se vyjádřit. A na, po, v posledním bloku to bylo 10 eh, příspěvků, z čehož 4 ženy. A první, v prvním tom zasedání bloku to bylo 12 příspěvků plus pan ministr, z čehož opět 4 ženy. Děkuji. My se Teď má slovo paní Bertman a to jméno výboru pro rozpočet. Ano, děkuji, pane předsedo. Ráda bych krátce ještě se vrátila k naší diskusi a k našim výsledkům, které se týkají rozpočtové situace. Mluvili jsme o souvislostech a detailech politiky soudržnosti. Ehm, e, tato politika byla nejprve jasně vysvětlena, některé ty body byly e, zúrazněny. Chtěla bych konstatovat, e, že politika soudržnosti samozřejmě provází politiku růstu, měla by posilovat a proto bychom měli zmínit, že se setkali zástupci národních parlamentů Řecka, Litvy, Španělska, Polska a Itálie. Ti se přihlásili ke slovu, aby řekli něco ze svých vlastních zkušeností, ze své perspektivy a aby pohovořili o situaci, která je částečně velice závažná v jejich zemích. Příklad Řecka. Tam mm, jsou obrovské eh, ztráty počtu eh, pracovních míst zaznamenány, ale také tam je velmi dramatická situace v oblasti nezaměstnanosti mládeže. Když si zvážíme, že to dělá teď 60%, je to napováženou v, v diskuzích a také při prezentacích eh, z různých situací se jasně ukázalo, že malé a střední podniky potřebují velkou podporu a zvláště když vypukla krize, protože by situace neměly dostatek eh, přístupu k finančním prostředkům. Tady je možná důležitý jeden bod a ten ukazuje veliký úspěch politiky soudržnosti v evropské politice. Je to 0,3 eh, evropského, eh, eh, evropských hodnot, které byly vydány z Evropského fondu, které byly vydány na politiku soudržnosti. A tím vlastně bylo možné vygenerovat pouze 1 růstu. Myslím si, že to bychom mohli označit za velký evropský úspěch. Jak už bylo předtím řečeno, řada zemí neměla žádný přístup přístup k mm, e, evropským prostředkům a pak nebylo možné realizovat žádné investice. Pak ještě pohled na současné plánovací období. Tady je obzvláště důležité, abychom si ponechali flexibilitu, protože pokaž, každý okamžik může dojít ke změnám. A myslím, že všichni jsme si zajedno v tom, že musíme být co nejflexibilnější, musíme být schopni se přizpůsobit. Mám-li to shrnout, Mluvilo se o tom, jak komplikovaná jsou pravidla. Eh, jsou to pravidla eh, jednotná a unizono. Všichni prohlásili, eh, že by bylo nutné tato pravidla ještě zjednodušit, protože vědci sotva mají čas a možnost se věnovat těmto pravidlům. To je jeden z bodů, který tady byl uváděn proč v mnohých eh, zemích je tak nízká míra eh, absorpce, velký nedostatek ve kapacitách veřejné zprávy a eh, to, tady nám to zástupce komise vysvětlil a řekl, že už došlo částečně ke zlepšení. Komise také zdůraznila toto, pokud by se mělo ukázat, eh, že eh, pravidla v rámci public procurement nebyla dodržena, pak eh, to samozřejmě bude mít své dopady na příslušnou zemi a na mm, další problémy s financováním. Je důležité taky konstatovat, že politika soudržnosti by měla být orientována na konkrétní výsledky. I tady bylo řečeno, že větší důraz by se měl klást na výsledky. Nebudou-li, nebudou-li výsledky, tak by další programy měly nastartovat, to znamená, každý program by měl být, mít na zřeteli výsledky. Na závěr mohu říci, že politika soudržnosti je důležitá pro malé a střední podniky, ale také pro energetickou účinnost a pro celou oblast obnovitelných energií. Ehm, obě tyto posledně zmíněné oblasti ehm, byly, eh, tady bylo jasně řečeno, že jsou to velmi důležité faktory pro další růst a zaměstnanost odpovědnost. Správné využívání fondů, to bylo také ještě na závěr podtrženo a je jasné, že bez ozdravení veřejných financí nebudeme mít žádné šance do budoucna je důležité, aby eh, veřejné eh, finance byly jako celek skonzolidovány. Děkuji. E se Děkuji. Nyní dostane slovo pan minister Stornaras, který je v tuto chvíli předsedou Ekofinu. Děkuji mnohokrát. Pane místopředsedo Evropského parlamentu, pane místopředsedo řecké vlády, vážení poslanci a poslankyně, dámy a pánové. Velice rád jsem zareagoval na pozvání účastnice tohoto meziparlamentního zasedání o řízení ekonomiky a evropském semestru, zasedání, které zorganizoval Evropský a řecký parlament. Takovýto Evropský parlamentní týden je výbornou příležitostí pro výměnu názoru a posilování legitimity rozhodování, ale také pro posílení spolupráce mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty obecně. A myslím, že se to během předchozích tří dní potvrdilo. Evropský parlament společně s našimi národními parlamenty budou důležitými partnery pro řecké předsednictví při plnění jejich priorit, mezi které patří podpora rozvoje a zaměstnanosti v Evropě. Nedávná ekonomická krize vytvořila zásadní nerovnováhu hospodářskou i sociální v Evropě, s tím, že na periferii Evropy jsou důsledky více cítit. Zvýšil se takto, nebo rozšířil se takto a rozdíl mezi Evropským centrem a Evropskou periferií. Reformní kroky pochopitelně vedly k určitým úpravám a nápravám těchto externích a interních nerovnovách. Snížilo se zadlužení, zlepšily se běžné účty států, probíhají strukturální reformy na trhu práce, které posílily konkurenceschopnost nejvíce postižených států ale přesto máme ještě mnohé, co musíme dosáhnout, protože stále máme vysokou nezaměstnanost a musíme se na boj s ní soustředit, protože to má dopad na tolik evropských občanů. Stabilizovaly se sice státní a soukromé dluhy, ale stabilizovaly se na vysoké úrovni. A přes veškeré snahy budou země, které zaznamenávají přebytky nadále muset dále podporovat překonávání těchto makroekonomických rozdílů. Ať už se jedná o přebytkové nebo deficitní země, všichni se musíme zapojit do řešení těchto problémů. V listopadu 2013 Evropská komise vydala zprávu o určitém mechanismu varování, ve které se hovořilo o hlavních oblastech nerovnováhy v jednotlivých zemích. Tato zpráva byla velmi důležitá a apelujeme na všechny státy, aby brali vážně její závěry. Řecké předsednictví si uvědomuje, o jak důležitou zprávu se jedná a bude z ní vycházet i při přípravě závěru Rady ECOFIN v únoru. Hloubkový přeskum je další důležitý nástroj. Ten se bude zabývat makroekonomickými rozdíly, na které upozornila ta první zpráva. A každý členský stát dostane určitá doporučení. Řecké předsednictví podporuje tento přístup a učiní vše, co bude možné pro jeho úspěch. Nakonec chci ještě poukázat na pokrok, kterého jsme dosáhli při překonávání makroekonomických nerovnovách. Jak víte, Řecko velmi trpělo v roce 2008 jsme měli 14,9 HDP a deficit. Teď budeme mít zhruba 1,3% přebytek. Takže mezi roky 2009 a 2013 navíc se státní dluh snížil o 13,4% HDP. Z minus 15,6% na minus 2,2%. s tím, že základní dluh se snížil z 10,8% na přebytek 0,3. Omlouvám se za tolik čísel, ale chtěl jsem jenom poukázat na to, že to je v podstatě jedna z nejrychlejších transformací v zemích OECD. Primární přebytek, upravený podle ekonomických cyklů, překročí 6 HDP. Co se týče financování naší ekonomiky a posilování rozvoje a zaměstnanosti, to je téma, které jsme diskutovali včera, tak to je pochopitelně také jednou z priorit řeckého předsednictví. Evropa se stále snaží ještě oživit svou ekonomiku. První známky toho vidíme. Určitá ekonomická čísla se stabilizují, byť pravda, stabilizují se a na vysoké úrovni. Sociální situace je stále náročná a proto je potřeba se zaměřit ve své politice na posilování sociální soudržnosti, ale zároveň podporování podnikání. Protože takovéto finanční reformní kroky nebudou fungovat bez prorozvojových politik. Nepovede to k sociální soudržnosti. Povede to pouze k úsporným opatřením, které posílí skepsy a oddálí občany Evropě. Chceme-li vytvářet nová pracovní místa a dále se rozvíjet, tak musíme zajistit hlavně dobré financování ekonomiky. Tato hospodářská krize vedla k dosud nevýdaným propadům v, ekonomic, v ekonomických investicích podstatě investice jsou o 17 nižší než v roce 2018. V zemích typu Řecko, Portugalsko a, a Kypr jsou investice dokonce o 40 či 50 nižší než před krizí. Kromě toho také máme stále méně k dispozici dlouhodobé bankovní financování. A výsledkem toho všeho je, že malé podniky, na kterých má stát evropská ekonomika, a to nejenom na jihu, ale po celé Evropě, jsou nejvíce postihovány. Nedostatek likvidních prostředků prodlužuje účinky krize. Toto bohužel nebereme tak vážně, jako jsme měli během tohoto svízelného období. Politická a ekonomická nestabilita vedou k tomu, že do eurozóny směřuje stále méně investic. Bohužel některé osoby z eurozóny negativně nebo činili negativní připomínky v tom smyslu, že by eh, Řecko mělo vystoupit z eurozóny a mělo to negativní dopady. Kromě bank musíme hledat eh, zdroje financování podniků i jinde. Když jsme vytvářeli, když budeme vytvářet závěry pro radu ECOFIN, tak se budeme právě soustředovat na zdroje financování pro malé a střední podniky s cílem zajištění jejich dlouhodobého rozvoje. Řecké předsednictví se chystá přijmout opatření navržené v zelené knize Evropské komise týkající se dlouhodobého financování reálné ekonomiky a zajišťování přístupu malých podniků k financím. Řecké předsednictví se chystá rychleji diskutovat o doporučeních odborné skupiny na vysoké úrovni, která pracovala na základě mandátu ECOFINu z dubna roku 2013. Vítáme také nový mandát Evropského investičního, Evropské investiční banky a Evropského investičního fondu, které by měly efektivněji financovat reálnou ekonomiky a budem, ekonomiku. Chystáme se velmi podporovat Evropskou centrální banku a Evropský investiční fond. Eh, chceme, aby do května roku 2014 jsme se dohodli na navýšení prostředků. A toto rozhodnutí bude další krok směrem k oživení běžného systému půjčování finančních prostředků do ekonomiky. Součástí jedním partnerem a v rámci spolurozhodovacího řízení je Evropský parlament a doufáme, že k tomu přistoupí rychle. Co se týče legislativních návrhů, tak také je důležitý a návrh týkající se dlouhodobých investic, protože to má návaznost na infrastrukturu, ale i na vývoj malých a středních podniků. Nyní k jinému tématu, a to intenzivnější dohled nad financemi v Evropské měnové unii. Z nedávné krize jsme zjistili, že je potřeba posílit spolupráci a koordinaci při vytváření finanční politiky. Je potřeba také dále pracovat na oblasti evropského semestru. Evropský semestr byl zatím úspěšným projektem, především když vezmeme v úvahu ekonomickou situaci zemí, které byly nejvíce postiženy krizí. Tato situace se zásadně zlepšila. Máme balíček šesti legislativních opatření, balíček dvou legislativních opatření. Máme také dohody o stabilizaci a koordinaci ekonomických politik. A tyto oblasti jsou pro řecké předsednictví prioritní. Také byla předložena zpráva v prosinci roku 2012 ke skutečné hospodářské a měnové unii. A my se snažíme rozpracovávat jednotlivé prvky zmíněné v této zprávě, tak abychom posílili strukturu Evropské měnové unie. Proto je ale potřeba, abychom dokončili Evropskou bankovní unii. To posílí důvěru finančního sektoru, který následně bude více financovat reálnou ekonomiku. Podniky, které chtějí produktivně investovat a vytvářet pracovní místa. Budou z toho mít prospěch také rodiny, které tvrdě pracují a snaží se spořit pro budoucnost. Bankovní unie je zcela nezbytným předpokladem. Chceme-li překonat propojenost bankovního dluhu a státního dluhu, který stal u zdroje finanční krize. Kromě toho bankovní unii potřebujeme proto, abychom nastavili potřebné podmínky pro zajištění finanční stability, která je potřebná pro investice. A to tež platí i v oblasti ochrany úspor a Diskuse o prohlubování Evropské měnové unie se soustředily na předchozí koordinaci hlavních ekonomických reform, na posílení konkurenceschopnosti, zaměstnanosti, ale také sociální dimenze Evropské měnové unie. A konec konců sociální rozměr Evropské měnové unie bude poprvé studován v rámci evropského semestru v roku 2014. Řecké předsednictví vytvoří závěry rady, které by měly právě umožnit dokončení této Evropské měnové unie. Jaké budeme mít priority pro evropský semestr v roce 2014? Jsou to priority, které mají umožnit užší spolupráci mezi členskými státy a lepší koordinaci hospodářských politik v Evropské unii. Řecké předsednictví bude vycházet z předchozí zkušeností, a to především ze zkušeností Irska. A doufáme, že se nám podaří tento proces dotáhnout do úspěšného konce. Soustředíme se také na oblast paktu pro růst a stabilitu. Víme také, že v rámci semestru budou nové inovativní iniciativy, Evropská rada v nich bude sehrávat intenzivnější roli. Diskuse týkající se evropského semestru budou probíhat v odvětvových radách, tam, kde je to užitečné. Proto, aby byly prováděny obecná dopo- specifická doporučení pro jednotlivé členské státy. AGS se právě soustředuje na realizaci specifických doporučení vydaných pro jednotlivé země. Rada musí věnovat větší pozornost provádění těchto konkrétních doporučení. Harmonogram pro přijetí těchto konkrétních doporučení je dosti náročný, protože v podstatě budeme muset celý tento proces uzavřít ve velmi krátké lhůtě. Intenzivně na tom pracujeme a doufáme, že se nám to podaří. Pracujeme na tom v úzkém kontaktu s Evropskou komisí a s předsedy výborů, které připravují konkrétní doporučení. Je potřeba zajistit, aby se dohlíželo nad prováděním těchto doporučení. V podstatě všechny státy se zhodly na pěti obecných prioritách, které komise zmínila v AGS. Jedná se o oživení ekonomiky, oživení vývoje, zajištění půjček pro reálnou ekonomiku, posilování konkurenceschopnosti a řešení nezaměstnanosti. Také jsme hovořili o reformě státní zprávy. Toto jsou priority, na které se bude řecké předsednictví soustředovat v souvislosti s evropským semestrem. Rada ECOFIN v únoru tohoto roku přijme závěry, které budou následně předloženy v březnu Evropské radě. A ty právě budou vycházet z priorit, které byly přijaty v oblasti makroekonomiky v eh, prosince roku 2012. Kromě toho také eh, tyto závěry se budou zabývat mechanismem časného varování. Následně tedy bude, budou přijaty tyto závěry a v červnu také přijmeme stanovisko rady k konkrétním doporučením jednotlivých zemí, tak aby je následně mohl schválit summit v červnu. Děkuji panu řeckému ministru hospodářství a nyní má slovo pan Dimitris Karmastenos, řecký poslanec. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Příspěvek Pana ministra Stournara se jsem si vystechl s velkým zájmem, ale včera ještě jsme diskutovali o návrzích pana komisaře Réna. Hovořilo se tam o zárukách za vklady do 100 000 euro. Máme pocit, že to ale posiluje hlavně banky zemí, bohatších zemí na severu. Ale ne na jihu. Otázka je, jak potom vlastně banky budou schopny financovat malé a střední podniky pokud nedosáhneme rozvoje podporování malých a středních podniků, tak potřebujeme externí investice. A investoři pochopitelně čekají na to, až se trh trochu oživí. Když chtějí investovat, tak na tom chtějí vydělat. A v tuto chvíli se soustředují spíše na třetí země, kde vydělávají více. S tím je potřeba něco udělat. Nemůžeme mít situaci, kdy sever se bude rozvíjet a jich eh, bude eh, podobný třetímu světu. O tom jsme hovořili s Olirénem. Ale mám pocit, že na tyto otázky vy jste ve svém vystoupení nereagoval. Myslím, že je potřeba na to tlačit. Tak, abychom se začali posouvat správným směrem. Je potřeba aby se ke střadatelům na severu i na jihu přistupovalo stejně. Já vím, že se těžko asi vyjádříte k tomuto konkrétnímu tématu. Nicméně doufám, že chápete, že to je téma pro země jihu, především pro Řecko, klíčové. Protože je to velký problém. Je to logo, Pan Marini je předsedou eh, francouzského eh, senátora eh, ekonomického výboru. Ano, pane předsedo, milí kolegové, v okamžiku, kdy se blížíme k závěru zasedání, tak chci připomenout, že ještě před námi je velký pokrok, kterého třeba dosáhnout, pokud jde o statut, způsob fungování, této meziparlamentní konference. Já se omlouvám, že to opakuji, ale závěry z Vilniusu nebyly zcela realizovány, poněvadž tam se plánovalo zasedání pracovní skupiny, eh, která měla definovat způsob fungování této konference. Tato pracovní skupina doposud se nesešla a já Eh, jsem pochopil, což je pozitivní zpráva, že eh, v příštích měsících eh, řecké předsednictví a především příprava italského předsednictví opět tedy tuto otázku dají na pořad dne. Mezi parlamentní konference, která by byla příliš pod kontrolou Evropského parlamentu, tak to v podstatě by nebyla mezi parlamentní konference podle článku 13 smlouvy, který je tady základem. A mělo by být možné bez toho, aniž bychom chtěli nějak převrátit eh, vztahy mezi našimi institucemi, je třeba připustit, že zde v součinnosti se zástupci dotčených výborů národních parlamentů se má připravit program meziparlamentního zasedání. Má se definovat i způsob fungování s tím, že se má minimalizovat sekretariát a to všechno má zapadat do určité kontinuity. Já myslím, že by bylo, by bylo by bývalo vhodnější a bylo by ke cti Evropského parlamentu, jehož mandát končí, aby toto se bylo, bylo pře, připravilo takto, ale v jaksi v, v atmosféře větší otevřenosti. Teď ještě před koncem vašeho mandátu, ale předpokládám, že po evropských volbách a vzhledem k přípravné činnosti, která proběhne, tak snad konečně dospějeme k závěru, že článek 13 se zde plně aplikuje, jak má. Děkuji za pozornost. Děkuji panu Marinimu. Paní Tysen, poslankyně Evropského parlamentu. Ano, děkuji, pane předsedo. přítomnost zástupců z Ekofinu ukazuje význam eh, toho, jak je důležité eh, se postarat o eh, bankovní unii. A to pak povede k tomu, že znovu bude obnovena důvěra. Víme, že je to veliká výzva a můžeme být společně hrdi na to, že máme například směrnici o kapitálových požadavcích, nebo máme e, nástroje e, pro řešení problému bank, máme e, dohled, dohledový systém bank, to všechno je část evropského systému. Ale naše Mechanismy SMR jsou takzvané mechanismy, mechanismy pro řešení problémů bank a mm, to všechno je už upraveno ale eh, my na to se díváme jako na něco příliš komplexního eh, v Evropském parlamentu a Myslíme si, že to není úplně jednotné eh, řešení. Proto jsem se chtěl zeptat mm, předsedy Ekofinu, jestli existuje ještě další manevrovací prostor, a jestli by nás mohl podpořit v tom, mm, abychom získali jiné členské státy proto, abychom tady měli skutečný evropský jednotný mm, mechanismus, protože to přeci bylo naším úmyslem a e, toto taky potřebujeme, abychom e, mohli dát dohromady bankovní unii, abychom ji e, finalizovali a aby pak bylo možné začít s konkrétní prací. Děkuji. Děkuji, pan Silkiny z belgického parlamentu. Děkuji, pane předsedo, děkuji za to, že jste toto uspořádali. Podle mě zásadní, aby zástupci Evropského parlamentu a národních parlamentů, aby mezi sebou komunikovali, i když někdy je těžké se dohodnout na způsobu práce, jak i řekl pan Mariny, právě a někdy je těžké, jak si sladit názory na věc. Tato konference však nestačí vzhledem k, k demokratické problematice kterou musíme řešit, eh, pokud jde o to, aby naši občané vůbec pochopili, eh, že Evropa je užitečná a o čemž my jsme přesvědčeni. A zde jsme slyšeli různé obavy eh, kolem evropského semestru, že to může mít velké sociální dopady na členské státy, tak to musíme korigovat. A je třeba tedy více zapojovat sociální partnery, do eh, mechanismu konvergence. A také rovněž je třeba dbát na specifické rysy daných států. Z ekonomického pohledu opatření, eh, které, která byla vnucena Eh, některým státům, i když to v některých vedlo k eh, růstu, tak to každopádně ale vedlo ke zpomalení ekonomiky a má to velké sociální dopady, jak i připomněla paní Beres a jak o tom hovořila její pracovní skupina dnes dopoledne. Vedlo to ke zvýšení chudoby, vedlo to ke zvýšení Eh, eh, rozdílu eh, v bohatství mezi spoluobčany a takže nelze tedy oddělit rozpočtové diskuze od sociálních diskuzů, diskuzí. Ne, to je třeba propojit. Dále i zde máme tu příležitost, že tady máme i předsedu příštího pololetí Ekofinu a já tedy chci vyjádřit velká očekávání, jak ji řekla paní Thyssen pokud je o bankovní unii, ale kromě toho mechanismu záchrany bank, tak také i bychom rádi, aby byly nastoleny podmínky, abychom se vyhnuli příští bankovní krizi, aby bankovní, tedy privátní eh, sektor hrál svoji roli, jak má, aby financoval ekonomiku, a příliš rychle jsme odsunuli stranou otázku eh, rozdělení bankovní činnosti, hm, což je pro, pro nás zásadní eh, provést strukturální reformy v bankovnictví a ne spochybňovat nějak naše sociální modely. A nakonec určitě se uvidíme v rámci příštích zasedání a my bychom si přáli, aby komise, rada také, aby tedy strukturovali dobře ten projekt sociální, ekologický projekt, protože často energetické otázky se řeší jen tak stranou, marginálně a přece to je v centru eh, všech problémů teď, pokud jde o změnu klimatu, pokud jde o ekonomiku jako takovou. I zde můžeme vytvořit spoustu pracovních příležitostí, když budeme pracovat na obnovitelných zdrojích, na úsporných energiích a takže Evropa se musí tohoto chopit a je třeba, aby Evropská unie tlačila na členské státy, aby také se chopili těchto projektů. Děkuji. tohle to logo je. Pan Papademulis je z řeckého parlamentu. Ano, pane Stonaras. Pan Dijsselblum včera říkal, že ještě nebylo stanoveno, kdy trojka se vrátí do Řecka, protože řecká vláda ještě nesplnila příslušné podmínky ve Štrasburku. Pan Zamraz říkal, že jsme splnili eh, sliby, eh, tedy že Řecko udělalo vše, co bylo nutné. Eh, kdo teda je více blíže pravdy? Je to ten první nebo pan Samaras? Ale to není tak úplně důležité, kdy přesně trojka se vrátí, ale mohli byste nám prosím vy snad říct, um, co um, má úmysl udělat řecká vláda, protože jsou tady ještě otevřené eh, body a pokud ano, které, vrátí se trojka do Řecka. Um, a druhá otázka, eh, chtěl bych vás požádat o konkrétní odpovědi. Návrh zprávy parlamentu říká, že existuje problém s demokratickou legitimitou v souvislosti s trojkou. I co se týče transparentnosti, existují eh, potíže. Myslíte si, že tady mm, existují problémy s demokratickou legitimitou a transparentností? A třetí bod. Eh, příslušné ehm, návrhy komise ehm, Evropský parlament eh, zjistil, Mm, že bylo dosaženo eh, rekordu recese, eh, rekordu dosahování chudoby a rekordu v oblasti nezaměstnanosti. Eh, realizací memoranda v Řecku a také v ostatních zemích ehm, došlo k tomu, že to mělo katastrofální dopady na tamnější obyvatelstvo. A pak ještě k číslům. otázka, mm, e, víme, že zadlužení stouplo, to není jenom problém jižních zemí, to je celoevropský problém. Ekonomický, společenský a problém měnový. Jak je možné vyřešit tyto problémy a hlavně kdy? Děkuji. Děkuji, Děkuji. děkuji pane ministře. My jsme velmi pozorně naslouchali prioritám řeckého předsednictví, o kterých jste mluvil. Důležité je pochopitelně, abychom mm, vytvořili rovnováhu. Ale ještě musím zmínit jednu důležitou věc. Je nutné se soustředit hlavně na financování ekonomiky a na hledání alternativních možností. A dnes odpoledne v měrovém a hospodářském výboru budeme mít možnost o těchto věcech diskutovat. A teď k veřejnému zadlužení. Ano, to je důležité téma pro Řecko, ale stejně tak je důležité, abychom se udržitelně tomuto problému, z dlouhodobého hlediska tomuto problému věnovali. Mm, eh, pan, jako předseda Ecofinu, eh, eh, nemáte dojem, že toto je spíš celosvětový problém? Problém s, s tím, že je ohrožená stabilita další vývoje. Vím, že sledujete také naši práci a určitě jste už k tomu něco dříve řekl, ale mm, navrhovali jste řešení konkrétně pro eurozónu. Víte přeci, že jak vypadá situace, jak je složitá, ale jako předseda Ecofinu. Mm, mm, co byste mohl říci k tomu, jak by bylo možné dosáhnout ekonomického zotavení? Máte konkrétní návrhy, co by se dalo udělat pro to, aby se snížila míra evropské deficity nebo deficitu, nebo aby se snížilo zadlužení v Evropě? V Řecku máme samozřejmě veliký problém, ale problém veřejného zadlužení to není jenom problém, který se vztahuje k Řecku, je to celoevropská záležitost. A myslím si, že eh, je dvacítka by o tom měla taky diskutovat musím eh, říct, že to jsou, mm, že tady eh, jsou pokusy ekonomiku po celém světě podpořit. A naším posledním řečníkem je poslední poslanec Stepan Tussas Georgios. Kyrie Υπουργέ, κυρίε και κύριοι, pane předsedo, dámy a pánové. Strávili jsme zde spolu dva dny a dnes eh, jsem si vyslechl pana ministra eh, financí, který také předsedá formaci ECOFIN a zdá se, že již proběhlo určité úsilí směrem k obhajobě eh, eh, demokratické legitimity rozhodnutí, která byla přijata v posledních letech v členských státech a EU. Nesouhlasím s tím požadavkem nebo stvrzením, stvrzením, že to jsou rozhodnutí legitimní. Zdá se mi, že zde existuje úplná nerovnováha mezi tím, co se říká tady v Evropském parlamentu a <clears throat> jaká je reálná situace. Miliony nezaměstnaných lidí, například. Miliony lidí, eh, kteří žijí pod hranicí chudoby. A co mladí lidé eh, z tvrdě pracujících rodin? Nemůžete nějak jak si zakamuflovat čísla, takto a e, e, v podstatě zakrýt e, tu realitu. A za druhé, hovořil jste o vývoji, ale za jakým účelem? Strategie Evropské unie, strategie 2020, se zaměřuje především na konkurenceschopnost, na Eh, snižování hodnoty práce. Budete používat eh, tyto reformy pouze pro Portugalce, Iry, a mm, kteří eh, spadají do ekonomického monitoringu, a, nebo pro všechny, kteří jsou v EU. To je evidentní. Tady pouze nehovoříme o euro plus, ale zde již se ani neaplikují eh, smlouvy, eh, kolektivní smlouvy přece. A eh, kolik stojí zaměstnanec? Jaká je tedy jednotka práce, hodnota jednotky práce? Sociální zabezpečení například, systémy sociálního zabezpečení, ty se oklešťují, a potom ta otázka hospodářské měnové unie, bankovní unie. Podle našeho názoru to nadále se stejně bude pořád koncentrovat kapitál e, v rámci finančního systému a ještě se to zhorší. Zhorší se rozdíly mezi státy i mezi regiony. Děkuji a teď bych poprosil, eh, aby řečníci na pódiu eh, odpověděli na otázky, pokud budou chtít, a eh, začnou paní Pervans Perez. Děkuji, pane předsedo. Já nechám, abyste vy eh, eh, uzavřel ty institucionální aspekty, protože vy jako místo předseda to máte na zodpovědnosti a tudíž je to na vás, ve vaší kompetenci. Jenom dovolte, abych zmínila jednu obavu, kterou jsme slyšeli dnes dopoledne velice často a která zatím tady na plénu nezazněla. A to je, že před volbami, v předvečer evropských voleb, v klimatu, kdy lidé mm, jsou zneklidněni, kdy je zde latentní euroskepse, kdy eh, naši občané eh, jsou ochuzováni, jsou tedy žijí eh, sociálně na okraji kvůli krizi, tak očekávání našich spoluobčanů mm, znamená, že musíme vyslat silné signály, že skutečně nám o ně jde že chceme bojovat proti nerovnostem, že chceme, aby sociální dimenze se stala součástí hospodářské měnové unie, že skutečně budeme realizovat záruku pro mladé, to musí být součástí těch signálů, které jsme i slyšeli eh, dopoledne a já jsem to nezmínila a je třeba to vyslat i jako signál eh, pro okolí a s tím by všichni měli odjet z těchto velice tříplodných dní. Děkuji, pane předsedo, že jste mi umožnil toto ještě připomenout zde. Ano, děkuji. A last but not least, um, předseda Ekofinu. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Ano, nejprve bych chtěl reagovat na to, co říkal uh, předřečník. Nemyslím si, že by tady byla souvislost mezi tím, co jste říkal a tím, co říkal eh, Oli Ren. 100 tisíc to je hranice pro sever a také pro jich 100 tisíc euro. A v tomto systému jde o to, aby se ochránili vklady eh, obyvatel. O krizi nebo z krize jsme se letco spoučili. A obzvlášť v této oblasti jde o vyváženost mezi severem a jihem, takže veškeré vklady na severu a na jihu mají stejnou hranici, tady žádné rozdíly neexistují. Zaručení eh, hladkého zadávání úvěru, eh, poskytování úvěru eh, středním podnikům, tady by měla být nastolená důvěra a o to se musíme postarat v celé Evropě, nejenom na jihu, na severu, ale všude v Evropě. A pak otázka, kterou položil pan Mariny. Um, ehm, mohu vás ujistit, že řecké předsednictví učiní všechny nezbytná opatření pro to, aby se podpořil dialog mezi předsednictvím a národními parlamenty a Evropským parlamentem a to ve všech otázkách ekonomické politiky. k otázce, kterou položil pan, paní Marian Thyssen, vím, že parlament není moc spokojen s intergovernmentální dohodou, s vládní dohodou, ale tady musím zdůraznit, že rada že se vedla pře, po mnoho měsíců diskuze a a byl tady vypracoval takový seznam možných rizik eh, v této otázce, v této oblasti. Eh, jaké jsou lekce, které jsme eh, vyvodili z krize? Přejeme si bankovní unii centralizovaný systém, přejeme si mechanismus pro řešení problému bank, Eh, dále dohledový mechanismus a fond, který umožní toto řešení eh, bank. A to bylo úmyslem, záměrem rady. A eh, Evropský parlament bude začleněn do každého kroku. při vytváření silné bankovní unie. A k otázce pana Zilkina. On položil více otázek k evropskému semestru. Zjevně tady existuje vyvážený přístup k vlasti fiskální, sta, eh, fiskální stabilizace, ekonomické stabilizace, eh, otázkám zaměstnanosti a sociální soudržnosti. Tento proces byl vylepšen eh, v minulých letech. Teď klademe důraz na investice, na fiskální konsolidaci která by měla eh, probíhat tak, aby byla eh, příznivá pro další růst. Chceme začlenit sociální partnery, jak to jen bude možné, do dialogu. A ano, účelem bankovní unie je vyhnout se nové bankovní krizi. Jak víte, krize eurozóny byla hodně bankovní krizí, než něčím, než krizí způsobenou jinými faktory a dále obnovitelné energie. Mm, musíme bedlivě se snažit vytvořit správně vyvážit rovnováhu mezi náklady a vytvořit příležitosti pro další pracovní místa. Takže to musí být velice vyvážený přístup. A pan Papadimulis, tomu bych chtěl odpovědět takto. Jako předseda k Ekofinu Slyšel jsem, co říkal pan kolega, ale co se týče odpovědi, tak musím říct, že už byly učiněny velké pokroky, zvláště co se týče situace v prosinci, ještě tady existuje pár otevřených otázek, ale pokrok učiněn byl. My mm, vedeme diskuse s trojkou. Jistě, že to v současné situaci je trošku obtížné. Mm, pokoušíme se jako řecká vláda eh, udělat co nejlepší, to nejlepší pro řecký lid. A jednání s trojkou trvají tak dlouho, jak hal trvají mají. A myslím, že do dneška tomu bylo tak, že jsme byli schopni se dohodnout. Ještě něco k trojce. Stanovisko řecké vlády už obsahovala odpověď Evropskému parlamentu, nastavíte to také na webových stránkách parlamentu, Evropského parlamentu, řeckého parlamentu. A myslím, že názor eh, řecké vlády je jasný. Evropská komise eh, musí předložit účty parlamentu eh, a ří, co se týče trojky a práce trojky v jednotlivých členských státech, jsme otevřeni dalším návrhům i postupům. V zásadě že říct, že co se týče demokratické legitimity, tam se můžeme vyjádřit. Ano, a teď eh, k otázce zadlužení. To je také to, na co se ptal paní Rudy Kratsa a pan Tusas. Podle mého názoru nejbezpečnější možností, jak snížit eh, zadlužení v Evropě, je zajistit eh, větší růst. To je nejlepší způsob. A v této fázi asi jediná cesta. Jistě, že existují i jiné možnosti, Privatizace je jedna z nich. Vyšší účinnost, to všechno vede k snížení zadluženosti. A teď k tomu, na co se ptala paní Rudy Kraca. Konkrétní otázka na Řecko. Ano, v Euroskupině v listopadu v roce 2012 se položil právní základ pro další snižování eh, zadlužení a mm, bylo to mělo být poskytnuty další finanční prostředky, ale za určitých podmínek. A nejdůležitějším předpokladem je, aby Řecko vykázalo primární přebytek. Rok eh, v roce 2013 se nám to podařilo, teď vyčkáváme a uvidíme, co řekne trojka, tak abychom mohli v euroskupině o této otázce diskutovat tedy konkrétně řecké zadlužení. A pak ještě paní Kraca a dalším. Ano, uvidíme, jak eh, to bude vypadat s poskytováním úvěru. V, myslím, že problém s likviditou, to je něco, čemu jsme nevěnovali dostatečnou pozornost. A už jsem říkal, že tyto parametry nebyly dostatečně zohledněny a Samozřejmě chápeme, jak důležitá je mm, otázka financování mm, celé ekonomiky a proto i bankovní unie je důležitá a také role Evropské investiční banky, Evropského investičního fondu. Je podstatné, aby byl dostatek peněz k dispozici, aby peníze plynuly do těch oblastí Evropské unie, které vykazují potíže, které mají nízké nízkou, jako nízký ekonomický růst. Ano, pak hm, odpověď pana Papademolive, tedy zadlužení, hm, to se týkalo Řecka a Evropy celkově. A pak konečně otázka, kterou položil pan Tusas. Pan Tusas Myslím si, že mm, eh, další mm, prohloubení Evropské měnové unie, eh, to jen z toho společnost může profitovat. To není jenom politika, která, eh, z které má profitovat kapitál, která je na úkor zaměstnanců. Myslím si, že tím, že se dále tato oblast prohloubí, tak mm, budeme mít pak účinnější bankovní unii, bude možné lépe skoordinovat ekonomickou politiku a tak budeme si dosáhnout vyšší účinnosti a e, větší sociální spravedlnosti. Musíme se jen podívat na to, co se dělo v evropském semestru. A vidíte, jak vyvážený přístup jsme zvolili mezi financ, finančním uspůsobením se, vytvářením pracovních měst a sociální soudržností. Děkuji mnohokrát. Pane ministře hospodářství, pane předsedo Ekofinu. Nyní má slovo pan Karas, který je místo předsedo Evropského parlamentu. Milý pane kolego Kakisi, pane ministře, vážené dámy a pánové, rád bych se na závěr této třídenní konference rád bych poděkoval všem členům, poslancům parlamentu, ať už pocházejí z jakékoliv země, Chci vám poděkovat za účast a to byla účast aktivní. Děkuji za vaši přítomnost. To, co jsme tady zažili v um, uplynulých třech dnech, není dokonalé, ale v každém případě je to krok předu. Je to, um, bylo to důležité v, z mnoha důvodů. Za prvé, byla taková premiéra, protože zaprvé se koná konference kdy eh, se mluví o článku 13 eh, fiskálního paktu eh, a kdy tyto články mohou být propojeny s diskuzí o evropském semestru, a to v rámci Evropského parlamentního týdne. Tentokrát jsme, nebo tento rok jsme měli akce, které se konaly v Vilniusu k článku 13. A minulý rok v Evropském parlamentu to bylo akce k Evropskému semestru. Tentokrát jsme poprvé mohli propojit obě diskusní fóra a to je nejen náš závazek, ale to odpovídá i našim prapůvodním zájmům. Možná, že pro mnohé to bylo příliš široce koncipované a pro mnohé to zase byl příliš těsný rámec. Ale vidíme přeci, že diskuze kolem fiskálního paktu sebou nese i otázku státního zadlužení a jeho možného snížení. A tato otázka je velmi úzce propojená s obecným prosazováním našich cílů, tedy rozpočtová politika je vlastně zrcadlem jednotlivých pracovních programů. A tím se stává i e, zrcadlem naší politické zodpovědnosti e, za další společensko-politický vývoj. A to považuji za dobrou věc, je, je dobré, že se nám společně podařilo propojit Fiscal Compact a evropský semestr. A to jsme prodiskutovali všichni společně. Druhá věc. Zasedáme poprvé eh, po tři dny. A mám radost z toho, že eh, tady jsme mohli zaznamenat velkou, vysokou přítomnost jednotlivých poslanců, ano, zaznamenali jsme i fluktuaci, protože všichni máme různé jiné úkoly, ale tato silná přítomnost ukazuje, že všichni, všichni chceme vystat jasný signál i na veřejnost. A sice signál tom, že naši parlamentní zodpovědnost bereme vážně a že nám jde o zintenzivnění dialogu a o kontrolu um, mezivládních struktur. To je součástí parlamentní práce. A za to bych vám chtěl poděkovat. A třetí bod. Už to někdo říkal. Um, chci říct, že nikdo eh, z nás nemůže kontrolovat toho druhého. My všichni kontrolujeme vlády. Všechno, co jsme dosud udělali, jsme udělali společně. A Nemyslím si, že řecké předsednictví má pocit, že by Evropský parlament kontroloval řecké předsednictví a nikdy jsem neměl pocit, že by řecké předsednictví kontrolovalo naopak evropskou činnost Evropského parlamentu. Jsme si vědomi naší společné zodpovědnosti při přípravě takovéto konference a těmto závazkům jsme dostali. Za to vám chci poděkovat. Toto lze pouze e, v rámci kompromisu, ale mnohdy takový kompromis ani není nutný, protože známe mnohovrstevnost Evropské unie a jsou nám jasné společné cíle. A proto Eh, se spíš chápeme jako si manažeři, koordinátoři, než jako předsednictví, které by mělo něco druhým diktovat. Více jak 150 zástupců a zástupkyní jsme tady měli na konferenci. A myslím si, že diskuze ukázala, že si toho máme hodně co říct. A že se vzájemně můžeme také hodně přiučit. Včera jsem například zaznamenal, jak zástupkyně dánského parlamentu mm, hovořila a byla u mě a říkala mi, že to, co jsme společně udělali na evropské úrovni, eh, že toho chápeme jako Evropský parlament a ona řekla, že dánský parlament eh, to pak bude transferovat, eh, přenášet na struktury národního semestru v národním parlamentu. to je přece něco, co se dá dále napodobit, co bychom mohli zvážit. Jak bychom mohli přenést tuto diskusi o evropském semestru na e, oblast parlamentní kontroly, aby to bylo provázeno i na té národní úrovni. A přitom víme, že společných cílů dosáhneme pouze tehdy, když vezmeme v úvahu konkrétní doporučení jednotlivých zemí. Ale tato konkrétní doporučení zemí, ta musí probrat národní parlamenty se svými vládami, dámy a pánové, protože my o spoustě věcí můžeme hodně mluvit. Jenom 15 konkrétních doporučení zemí z roku 2012 bylo pak v konečné instanci realizováno. Pokud nevytvoříme možnost, opravdu realizovat věci, ke kterým jsme se zavázali, tak společně přijdeme o věrohodnost a nebudeme moci společných cílů dosáhnout. A ať už um, um, vypadá jakkoliv eh, předsednictvo takovéto konference, nebo management board, jak mu říkáme, nikdy, doufám, nepůjde o eh, konfrontaci národní parlamenty versus Evropského parlament nebo opačně, ale půjde hlavně o roli obou stran. A ty parlamenty, vy a Eh, Evropský parlament. My všichni společně jsme zástupci občanů Evropy. Vždycky jsme vnímali společnou zodpovědnost. Eh, Nikdy to nebyla jenom otázka buď a nebo. A proto je pro nás důležité, abychom princip koncenzu učinili z, celkově, se učili obecný princip a aby z toho nevyplynul nějaký mm, vzájemný diktát. Protože tady diskutujeme pouze o otázkách, za které neseme společnou zodpovědnost vůči občanům a i vládám nebo i komisi. A proto bych vám ještě jednou rád poděkoval za to, že jsme tady eh, mohli rozpracovat návrh společně, návrh, který budeme prodiskutovat i nadále. Eh, a sice, jak zlepšit naši práci. Ale nejdůležitější je, eh, že nemáme vzájemně ze sebe strach že naopak sledujeme společně naše cíle a realizujeme je, protože otázky, které jsme prodiskutovali společně, tak těch nebude méně. Ty budou spíše přibývat. Dámy a pánové, ani není pravda, že eh, jedna ze zpráv byla strčena do eh, šuplíku eh, zpráva. Tato zpráva vlastně vyústila v návrh komise, jak s tímto zacházet. Je to zpráva pro evropské legislativce. Nic nebylo strčeno do šuplíku. Stejně tak, jako bych rád skoncoval s pomluvami, že jediná možnost, jak vyvodit lekce z krize, je bankovní unie že žádné jiné cesty neexistují. Ano, bankovní unie, tady máme fiskální unii, fiscal compact, o tom vše musíme dále diskutovat spolu s bankovní unii, protože nejde nikdy o to říct jenom buď anebo. Jde vždycky o otázku v Evropě. Buď jeden sám za sebe, nebo všichni společně. A to všichni společně si musíme uvědomit, když vidíme, jaká síla v nás všech eh, se skrývá. To nám ukázali právě ty uplynulé tři dny. Rád bych vás poprosil o toto. Jdeme touto cestou společně i nadále a pokusme se společně přebírat naši zodpovědnost jako parlamenty, protože jsme jakýmsi srdcem evropské demokracie a Toto bychom měli ukázat našim občanům občankám. Těším se zase na naše další setkání v Římě. Last but not least. V neposlední řadě předsednictví rady řecké předsednictví s panem místopředsedou Kakakisem. Má teď slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Meziparlamentní konference byla, myslím, obrovským úspěchem. Částečně i díky vám, pane Karasi. Setkalo se tady 150 členů parlamentu a Evropského parlamentu. Měli jsme zhruba stovku vystoupení, 30 řečníků. Měli jsme možnost si vyměnit názory na důležitou problematiku řízení ekonomiky v eurozóně a v Evropské unii. Hovořili jsme o prohlubování Evropské měnové unie, o potřebě dokončit měnovou unii. Diskuse zrychlují. Jejich cílem je vytvořit eh, nový, lepší systém dohledu a postavit evropský bankovní sektor na zdravější nohy. Cílem našich reform je také zajistit eh, dostupnost úvěrových prostředků. Evropská unie by se měla postavit do vedoucí role v mnoha oblastech. Potřebujeme plnou bankovní unii, ale to není jediný předpoklad úspěchu. Chceme-li mít zdravou Evropskou měnovou unii, tak také potřebujeme finanční a hospodářskou harmonizaci. Musí probíhat neustále konzultace mezi institucemi, protože to také posílí demokratickou legitimitu všech centrálně přijímaných rozhodnutí. Důležitou roli musí sehrát národní parlamenty ve spolupráci s Evropským parlamentem. Nedílnou součástí musí být také sociální aspekt celé této problematiky, tak abychom svým voličům byli schopni ukázat, že sociální dopady úsporných opatření, které řada zemí musela provádět, bereme vážně. Pokud budeme úspěšní, tak skončí období nejistoty a nestability, které zaznamenáváme především eh, v zemích na okraji Evropské unie. Je také potřeba změnit způsob, jak bankovnictví podporuje reálnou ekonomiku. K tomu musíme provádět řádné reformy a zajistit zároveň finanční stabilitu. Máme-li podporovat reálnou ekonomiku, bude potřeba především dodržovat pakt růstu a stability a provádět konkrétní opatření v boji proti nezaměstnanosti, především nezaměstnanosti mladých které je v tuto chvíli nevýdané. Kromě toho také musíme podporovat investice. To už také bylo zmíněno eh, v závěrech červnové rady. Zmiňovali jsme také návrhy Evropské investiční banky pro financování malých a středních podniků na okraji Evropské unie. Nicméně musíme také zajistit střednědobé financování reálné ekonomiky z jiných zdrojů než z běžného finančního systému. To je další krok, kterým se zabýváme. Také musíme vzít v úvahu strukturální provázanost hospodářství a zaměstnanosti. Musíme se vyhnout růstu bez vytváření pracovních míst. Je potřeba řádně nastavit eh, směsici eh, politik, které budou prorůstové, ale zároveň budou také pro stabilitu a budou brát v úvahu specifika jednotlivých ekonomik. Včera jsme se také zabývali demokratickou legitimitou těchto reformních programů v období úspor. Opatření, která činíme, musí být účinná, chceme-li dosáhnout demokratické legitimity. Jinak občané snížení životní úrovně nepřijmou, nebudou přinášet oběti. Při vytváření těchto opatření je potřeba, abychom je diskutovali se všemi zainteresovanými stranami a institucemi. Naše dosavadní zkušenosti s reformními programy poukázaly na to, že řada opatření měla okamžitý negativní dopad na zaměstnanost a sociální soudržnost. Úsporné programy musí být v souladu se smlouvou, která také hovoří o podpoře zaměstnanosti, zdravotnictví, sociální ochrany, sociálního zabezpečení. Musí být v souladu s strategií 2020. Národní parlamenty a Evropský parlament se musí aktivně účastnit eh, diskusí s trojkou, ještě předtím, než budou realizovány tyto programy. Je potřeba držet se všech příslušných postupů a následně mi schvalovaly parlamentní orgány. Evropské semestry byly zahájeny v roce 2011. Zaznamenali jsme určité mezery, které je potřeba zaplnit. Specifická doporučení pro jednotlivé země obsahují kvalitativní i kvantitativní cíle, ale přitom ponechávají dostatečný manevrovací prostor státům, což je dobře. Provádění těchto doporučení je potřeba sledovat. V předchozích evropských semestrech se to nedělo dostatečně. Poprvé minulý říjen začalo takovéto sledování a osvědčuje se to. Některé členské státy dodržovaly tato doporučení stávajícího semestru víc, jiné míň. Sociální a pracovně tržní indikátory se poprvé používají v takovémto hodnocení situace v eurozóně. A doufáme v užší spolupráci mezi národními parlamenty a komisí ještě předtím, než dojde k vydání takovýchto specifických doporučení. Je potřeba se zabývat dlouhodobými problémy, které mají dopad na makroekonomickou situaci a konkurenceschopnost jednotlivých zemí. Evropské, evropský semestr doplňuje postup pro případy a makroekonomických nerovnovách. Zaznamenali jsme nárůst rozdílu konkurenceschopnosti jednotlivých členských států. V tuto chvíli se zdá, že tyto rozdíly se zase snižují. Evropská komise chce také do toho zahrnout tabulku základních sociálních indikátorů a indikátorů trhu práce, což je určitě dobře. Nicméně tyto ukazatele musí reflektovat skutečnou situaci v členských státech. A musíme brát v úvahu, že tyto ukazatele jsou vzájemně provázány. To je potřeba, chceme-li dosáhnout zbližování úrovně evropských ekonomik. Závěry zasedání tří výborů z dnešního dopoledne jsou určitě zajímavé obsahují hlavní priority pro řízení ekonomiky v budoucnosti. Musí to být prorůstové politiky, především v zemích, které zaznamenávají recesy, nicméně politiky, které neovlivní jejich finanční restrukturalizaci, úpravy a nepovedou ke snižování zaměstnanosti. Také se hovořilo o jednom finančním rámci, který by zajistila racionální finanční politiku jak na evropské, tak na národní úrovni a to na základě koordinace. A součástí toho jednotného rámce je také společný evropský dohled a reformy v bankovnictví, reformy eh, týkající se záruky vkladů, pojištění vkladu a další reformy, které mají snižovat náklady eh, problémů bank, tak aby to nemuseli platit pouze daňoví poplatníci. Hovořili jsme také o společné politice zajištění likvidity na trhu, a to především pro malé a střední podniky. A v neposlední řadě jsme hovořili o zajištění a potřebné demokratické legitimity a odpovědnosti u rozhodnutí, která padají na evropské úrovni. Sdílíme takto svrchovanost u společných politik a držíme se přitom zásady solidarity. Nakonec ještě pár slov k této konferenci. Po řadě měsíců spolupráce, někdy jsme se dohodli jednoduše, jindy méně jednoduše. Snažili jsme se řešit společně evropské a národní problémy pod jedním heslem, a to, že se tyto dvě úrovně vzájemně doplňují tak aby národní parlamenty a Evropský parlament směřovali stejným směrem. Pan místopředseda Karas sehrál klíčovou roli v, této, v přípravě této konference, takže jsme pracovali společně na tomto novém projektu. Pan Marin je tady nej, ale Chtěl jsem mu jenom zopakovat to, co jsem říkal včera a co říkal i pan Karas, že určitě dostanete více informací o dalších plánech. které máme s těmito opatřeními pro řízení evropské ekonomiky. Máme také plány pro zlepšení organizace této konference. Chtěl bych tedy ještě jednou poděkovat všem kolegům z Evropského parlamentu a vám všem z národních parlamentů za účast a za vaše vystoupení. Děkuji. A to snad.